meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt anfangen. Vážené dámy, vážení pánové, rád, rád bych začal. Zatím nejsme usnášení schopní, ale máme tady celou řadu oznámení ze včerejšího zasedání koordinátorů. To znamená, že můžeme využít smysluplně náš čas a mezi tím, jak doufám, přijdou další členové výbory, tak abychom mohli začít se skutečným zasedáním. Včera se koordinátoři domluvili na celé řadě zpravodajů, pokud jde o uh, imunitu uh, pana Kviendo, to bude pan uh, Švěvka, pokud jde o balíčky, tak to bude paní zpravodajka Lichtenberger, potom eh, úřad veřejného eh, žalobce, eh, to je to mm, zpráva, kterou budou mít socialisté, ale zatím neřekli, která zpravodajka to bude. Potom Evropská agentura pro spolupráci ve trestních věcech, pan Wellinger, potom jednotný trh v elektronické komunikaci Maria Galo. To jsou tedy autoři stanovisek a autoři e, k imunitám. A kromě toho jsme se domluvili, že mezi lednem a dubnem roku 2014 zorganizujeme celou řadu slyšení. Jednak půjde o přeshraniční použití veřejných dokumentů o ochranu zranitelných dospělých, o revizi e, směrnice o právech akcionářů a o provádění evropského práva v rámci e, do, dohody Eh, nebo partnerství eh, transatlantického eh, obchodu. Kromě toho jsme se domluvili, že budeme s právní službou řešit problémy, které jsme měli při získávání informací od Evropské komise, především pokud jde o studii o aplikaci evropského práva. Cílem je to, aby nám právní služba vysvětlila právní možnosti, které máme. K tomu bychom tedy měli schvolat zvláštní schůzku. Domluvili jsme se tedy na tom, že pan kolega kolega Baldazáre, který byl eh, vedoucím delegace do Číny. Eh, nás na příštím zasedání výboru eh, bude informovat o tom, jak ta cesta probíhala a zamyslíme se nad tím, jestli z toho nevyvodíme nějaký závěr, například to, že se vyjádříme k čínské legislativě o ochranných známkách, že k tomu přijmeme nějaké stanovisko, se píšeme dopis a ten čínské straně dodáme. Kromě toho šlo ještě o to, že podle nových pravidel ehm, by se měly na webových stránkách parlamentu objevovat i stínoví zpravodajové a že to zatím nefunguje úplně stoprocentně. To znamená, že sekretariát byl požádán, aby se postaral o to, aby to fungovalo tak, jak má. Tolik tedy ze včerejšího zasedání koordinátorů. Eh, na tom jsme se domluvili a nyní se dostáváme k bodu číslo 10. Už jsme usnášení schopní. Bod číslo 10 to je výměna názoru s komisí o dalších krocích týkajících se smlouvy o omezení autorského práva a výjimkách pro osoby se zrakovým postižením. Nevím, kdo začne. Eh, nejprve tady paní Lichtenberger a potom zástupce komise. Děkuji. Jak víte, je to téma, které je pro mě velmi důležité, leží mi na srdci a jsem velmi šťastná, že se nám podařilo i za pomoci dobré pozice parlamentu posílit zájmy osob zrakově postižených a e, osob s poruchami čtení, především pokud jde o e, jejich přístup ke kulturnímu dědictví, že se nám tedy podařilo dosáhnout určitého zlepšení. Evropský parlament tady odvedl velký kus práce. Podařilo se nám ovlivnit tu základní pozici a nyní, což je velké překvapení, protože to do poslední chvíle nebylo jasné, se podařilo získat smlouvu v Marrakeši, kde jsou tedy zohledněny ty základní potřeby osob zrakově postižených. A ta smlouva by měla jejich situaci zlepšit. Nyní, jak všichni víme, eh, jde o mezinárodní smlouvu, to znamená, že jde o to, jak vstoupí platnost. A já si myslím, že protože tento parlament a všechny jeho frakce eh, jsou toho názoru, že by se všechno mělo prosadit a že to také prosadili, eh, že je velmi důležité, abychom eh, aby se ten proces ratifikace nespomaloval, ale abychom ještě v tomto legislativním období řekli dobře, přijali jsme usnesení. E, samozřejmě, že tu jsou určité výjimky v autorském právu vzhledem e, k jednotlivým národním e, správním systémům, ale měli bychom se snažit o konzistentní přístup na evropské úrovni a chceme to podepsat. To znamená, že máme před sebou proces ratifikace v jednotlivých členských státech, ratifikaci parla, par, parlamentem a e, dostali se k nám určité zprávy o pokusech celý proces ratifikace nějak zpomalit, zbrzdit. Nikdo neví, nikdo nedokáže pochopit, komu o to jde. Je to totiž principiální spor, e, protože jde o znevýhodněnou skupinu a já si myslím, že jim musíme umožnit přístup k tomu kulturnímu dědictví. V tom smyslu jsme také přijali to usnesení a proto eh, osobně považuji za velmi nutné, abychom dneska dostali odpovědi na určité otázky. Máme před sebou proces ratifikace musíme učinit určité kroky, protože ta ratifikace má nejrůznější formy, které souvisí i s tím, eh, v rámci jakého principu se ten proces ratifikace definuje. Ráda bych konstatovala pro vaši informaci, že Spojené státy a jejich prezident Obama tu dohodu již podepsali pan pre- prezident Obama podepsal. To znamená, že nyní eh, musí Evropa učinit kroky, které jsou potřebné k ratifikaci smlouvy. Já se ptám, v čem spočívají konkrétní kroky a jaký je příslušný harmonogram, jaké eh, síly se tu pokoušejí zbrzdit proces ratifikace a jak bychom my jako parlament, který máme velmi jasnou pozici, jak my jako parlament můžeme tomu procesu být nápomocní, tak abychom co možná nejdříve dokázali eh, ten proces dovést do konce eh, s úspěchem. Děkuji. Danke, Frau Lichtenberger, für die Kommission, Frau Martin. Děkuji, teď paní Martin Prat za komisi anebo nejdřív kolega Berlinguer. Luigi. Možná, že by bylo lepší nejprve vyslechnout komisi, pokud si přeje teď vysvětlit. Takže komise. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji za to, že mám E, příležitost vám říct, jak to tedy vypadá e, ve věci ratifikace Marakašské smlouvy. Ano, jsou tady specifické kroky, které podnikáme a jsou dvě věci, které bychom měli realizovat. Ale nejprve bych chtěla říct, že pan komisař Barnier e, přijal skutečně závazek v tom smyslu, že ta smlouva musí e, být podepsána a podepsána co nejdříve. To podepsání je velice významným politickým krokem, e, protože je to vlastně úkaz toho, že máte v úmyslu celou věc ratifikovat. A pro tuto chvíli je tomu tak, že smlouvu podepsalo pět členských členských států a my všem jednoznačně sdělujeme, že by měli podepsat smlouvu v co nejkratší době. Dohromady je v tuto chvíli 57 zemí, které podepsali, včetně Spojených států, jak paní Lichtenberg právě řekla, a my potřebujeme eh, také Eh, v tomto směru eh, po, eh, zbudit radu. Potřebujeme od ní totiž vlastně autorizaci. My jsme připravili návrh této autorizace a 11. listopadu by to mělo být zpracováno a měli bychom být schopni položit tuto žádost radě na stůl a do konce roku ji obdržet a potom můžeme podepsat. Takže já jsem poměrně pevně přesvědčená, že bychom mohli podepsat již hned těsně po novém roce. A pak další kroky. E, my jsme se začali zabývat legislativou členských států, protože samozřejmě členské státy na sebe podpisem a ratifikací berou závazek se, se smlouvou sladit svoji vnitrostátní legislativu. Máme samozřejmě tuto možnost. Lidi s postižením máme již začleněné do směrnice o autorském právu, ale jsou to věci trochu komplikované, protože jsou tam různé výjimky. Některé členské státy mají výjimky pro jeden druh postižení, ale ne pro druhý, třeba pro dyslektiky. Takže otázkou je, zdali členské státy prostě E, budou schopny e, tu legislativu upravit, e, abychom mohli ratifikovat, a nebo přijmeme nějaký právní nástroj na úrovni komunitární, abychom se sladili s úmluvou, protože hlavní cílem celého toho cvičení je, aby tady byla možnost přeshraniční výměny, na to nesmíme zapomínat, aby tady toto tedy bylo plynulejší. Takže to se již prodiskutovalo se členskými státy a pokud bychom šli cestou komunitárního nástroje, tak bychom to měli provést v příštím roce, abychom to na, do konce roku 2014 měli připraveno. Takže toto jsou specifické kroky, které teď uvažujeme či realizujeme. Upozorňuji, že žádná země zatím umluvu neratifikovala. E, podpis je prvním krokem, ratifikace je něčím jiným. Aby mohla proběhnout ratifikace, tak v zemi musí být legislativa přijatá, která zaručuje, že se země může vyrovnat s novými povinnostmi a závazky a proto je třeba, aby všichni uznali všechny eh, ty příjemce eh, těch výhod plynoucích ze eh, smlouvy a tak dále. Takže v této chvíli jsme na tom takto, budeme i nadále tlačit na členské státy, Evropský parlament v tom nepochybně také bude hrát svou roli, takže to je situace, ve které jsme. Měli bychom, jak jsem řekla, být připraveni podepsat, jak to jen bude možné možné, jak proběhne ta autorizace. Musí podepsat naprosto všichni, Evropská unie i 27 či 28 členských států. Tak to je. Děkuji. Kdy to můžeme dostat tak, abychom mohli ratifikovat? My bychom mohli vyslat signál tak, že bychom ratifikovali včas. Máte odpověď na tu otázku? Kdy? Sì, grazie Presidente. Děkuji. Ne, já jsem chtěla odpověď. For the, for komise. Co se týče podpisu smlouvy, tak eh, pokud nám to rada umožní, eh, tak to učiníme a samozřejmě vás budeme informovat. Ale pro ratifikaci té smlouvy je zapotřebí, abyste měli na stole návrh od komise směrem k radě a rada nám musí dát povolení autorizaci k tomu, abychom mohli ratifikovat ale samozřejmě je třeba, aby předem rada věděla, zdali předložíme nějakou eh, legislativní normu, anebo zdali může být smlouva ratifikována na základě stávajících právních předpisů. To je první věc. A za druhé, vždy ratifikujeme e, v tom smyslu, že najednou ratifikuje Unie a 28 členských států. Pokud se nerozhodneme, že Evropská unie v tomto směru má výhradní pravomoc, což můžou členské státy způsobit, e, požadovat, takže, či spochybňovat, pardon, takže musíme ratifikovat najednou. No, no, no. Dobře, teď Luigi a pak ještě další. Eh, eh, singolare che... Eh, je trochu zvláštní, skutečně je trochu zvláštní, není-liž pravda, že tak velká země jako Spojené státy má samozřejmě problémy, které známe a přitom tak rychle tuto smlouvu podepsala. Zatímco Eh, entita jako Evropská unie a některé, eh, opakují, některé členské státy, ne všechny, eh, tady jsou trochu ve skluzu. Je to poměrně zvláštní, protože teď eh, se nejedná o práva dyslektiků a eh, nevědomých. To je věc eh, mezinárodní smlouvy, která je velice zásadní, protože to je smlouva mezi státy, to znamená i mezi státy, které nejsou členskými zeměmi Unie. A diskuze se týká časového nastavení těch lhůt, doby, kdy to vstoupí v platnost. Marrakeš to nebyla nějaká jednoduchá záležitost. My jsme si ani nemysleli, doufali, že k tomuto výsledku dospějeme. Já jsem ty věci sledoval a sleduji z poměrně velké blízkosti a pro nás eh, tento výsledek je něčím, co jsme přijali s uspokojením a téměř nevěřícně. Já si ještě vzpomínám, jak eh, jsme si s kolegou říkali, myslíš si opravdu, že dospějeme ke dohodě ohledně Marrakeše a po této křížové cestě teď konstatuji, že zatím nedochází k tomu, že bychom mohli hovořit to nějakých konkrétních výsledcích. Jediná věc, co parlament může dělat, je vyjet nátlak na komisi, aby prostě komise šla tou cestou, kterou stanovil komisař Barnier poté, co se řadu let stavěla, stavěl proti, tak se v poslední době komisař začal osobně angažovat a hrál klíčovou roli eh, v tom eh, získání tohoto pozitivního výsledku. Já si osobně myslím, že bychom ten celý postup měli zjednodušit, eh, odlehčit a hovořit opravdu jasnou řečí s radou. Zatlačit na radu, protože rada věci zpomaluje. Je jako brzda. A myslím si, že to je úžasná příležitost právě pro nás a právě teď, protože teď máme na své straně Barniera, e, a ta smlouva má šanci e, prostě e, začít platit, musíme e, postupovat ku předu. Evropská unie e, musí e, tlačit na členské státy, na jednotlivé členské státy, aby v tomto postupovali také ku předu a iniciovat všechny možné kroky, které by vedly i tímto způsobem a potom zahájit proces ratifikace. To je první věc. A pak je tady ještě další a to mě trochu dělá hlavu. Zase tady vidíme určité brzdy, určité určité snahy věci zpomalit, e, diskuze o nejrůznějších výjimkách z autorského právu ze směrnice e, z roku 2001. Pokaždé tyto výjimky které e, se tedy mají vztahovat na lidi se zrakovým postižením, tak eh, tady prostě eh, se to eh, znovu, znovu připomíná, ale nevědomí nemají vůbec nic co společného s autorským právem, to je úplně jiná záležitost a mě vadí, že se to směšuje. Takže tady máme autorské právo, výjimky a nevědomé. Nám se, dos, nám se podařilo vlastně tuto výjimku vytvořit, zakončili jsme tím tu bitvu o nevědomé a pokud to všechno dáme do stejného balíčku s autorskými právy, tak se celý celý proces zpomalí. Chtěl bych, aby nám komise v tomto směru vyšla vstříc. Děkuji, paní Lichtenberg. Děkuji, děkuji za všechny informace, které jsme do posud obdrželi. Pro mě eh, jsou to informace neuspokojivé a důvod je jednoduchý. Neexistuje předpis, který by nás nutil čekat do té doby, než, přes, je přesvědč, než se přesvědčí poslední stát. A Členským státům nemusíme také předkládat evropskou legislativu, aby to udělali, protože jsme měli mandát členských států k vyjednávání a komise vyjednala s výsledkem pět členských států už podepsalo a mě by zajímalo, pokud máte zájem o to, abychom zasáhli na vaši podporu, musíme vědět, kdo podepsal a kdo nepodepsal. Jak to máme vědět? To je první věc. A druhá věc, ne, nejde o to, abychom teď čekali dalších 15 let do té doby, než reformujeme evropské právo eh, na copyright. Ne, existuje smlouva a evidentně tomu rozumí na druhé straně Atlantiku a v Evropě ne. Takže chci zabránit jedné věci. V současné době už máme zcela zbytečný spor o, pokud jde o děti a jejich pohyb přes hranice v Evropské unii a mimo ní. Takže chci požádat, aby toto právo, ta možnost mít konečně přístup, přístup pro eh, slabozraké a nevidomé ke kulturnímu dědictví, Dovolte, abychom zabránili tomu, že se to zastaví. To by byla ostuda pro Evropskou unii a nikdo, nikdo by neměl pochopení pro to, kdybychom teď i s pomocí pana komisaře Barniera, který se skutečně velmi osobně angažoval v tomto tématu, kdybychom teď po uzavření mezinárodní pozitivní smlouvy a věřte mi, že tolik těch pozitivních mezinárodních smluv nemáme, kdybychom teď na základě našich vnitřních kompetenčních sporů a spoždění spozdili, případně zabránili vstupu v platnost. Pro mě je velmi důležité, abychom zaprvé věděli, s jakými členskými státy máme my jako členové parlamentu navázat kontakt tak, abychom také zvýšili jejich povědomí o této věci. A druhá věc, kde přesně jsou ty překážky, opakuji ještě jednou, neexistuje jediný důvod, proč bychom my jako parlament měli čekat až do konce. Tak to není tak, jak po Lisabonské smlouvě, a já jsem byla v Keventu a vyjednávala jsem a znám právní situaci, jde o to, že je to excesivní, extrémně excesivní výklad, který se tu sleduje a to, co se dosáhlo v mezinárodním měřítku, se opět brzdí. Nedělejme to, žádám všechny, nedělejme to, byla by to ostuda nás všech a bylo by to skutečně špatné. Jak chcete někomu vysvětlit, kdo vám řekne, je mezinárodní smlouva a teď se v Bruselu dohadují o tom, kdo má podepsat jako první. To přece nejde. Takže vezměme to na vědomí. Tady musíme skutečně vyvinout tlak, musíme dohlédnout na to, aby to vstoupilo v platnost. A mě by opravdu zajímalo, jaké postupy e, máte, jaké jsou vaše právní definice, pokud jde o tuto ratifikaci a podpisy. Danke, Frau Martin Pratt. Děkuji, paní Martin Pratt, prosím. Yep, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět nejprve na tu otázku, kdo podepsal, kdo nepodepsal, kde získat tuto informaci. Řeknu to naprosto jasně. Jsou tu dva různé právní akty. Za prvé eh, podpis smlouvy a za druhé ratifikace smlouvy zatím nikdo tu smlouvu neratifikoval. Opakuji, žádná země ani Spojené státy tu smlouvu neratifikovala. Pokud jde o podpisy, tak to ano. Jak už jsem řekla, 57 států eh, tu smlouvu podepsali. Eh, z Evropské unie jsou tu následující země Kypr, Dánsko, Litva, Luxembursko a Spojené království. To znamená, že pokud se ptáte eh, koho se máme ptát, tak je to těch 23 zbývajících členských států. Tak eh, to je tedy váš eh, domácí úkol, pokud jde o nejbližší udác, eh, budoucnost. Tato informace je ostatně na internetových stránkách VIPO, tam ji můžete najít. To znamená, že první věc, kterou můžeme udělat, je to, že budeme vytvářet tlak na členský, členské státy, aby to podepsali. Následně to podepíše komise jménem Evropské Evropské unie eh, a neměli bychom, měli bychom jim tedy říci, že eh, nemají vytvářet potíže, měli bych to podepsat. Potom nastane proces ratifikace. A já souhlasím s paní Lichtenberger v tom, že eh, by byla velká škoda, kdybychom tady vedli kompetenční spory. Bohužel a to nesouvisí pouze s touto smlouvou, ale já s vámi naprosto souhlasím. Možná, že bychom s touto smlouvou měli udělat výjimku. Eh, komise a rada jsou od přijetí Lisabonské smlouvy v neustálých kompetenčních sporech. To znamená, že můžeme říci, že toto je naše kompetence. Komise řekne ne, to je naše kompetence. Eh, má to pro nás velký význam, jestli to podepíše 28 členských států plus jeden nebo pouze jeden subjekt. To je tedy rozhodnutí, které musíme učinit, eh, tak abychom mohli tu smlouvu ratifikovat co možná nejdříve. Eh, to je tedy druhá věc. V podstatě jak, je to, jak jsem řekla. Do, dokonce na, i na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie se musí tedy odehrát určité změny. Eh, pokud eh, jim řekneme, že musí ratifikovat nyní a že je potřeba tu smlouvu přijmout tak, jak je eh, teď, tak to nebude jednoduché. Tak tolik jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Lichtenberger, Paní Lichtenberger, prosím. Jenom abych to vysvětlila nikdo před ratifikací nedá na stůl příslušné zákony. To je proces, který nastane až po ratifikaci, po té, co se ukončí celý proces. Nemůžeme říci, že musíme teď čekat, až každý stát bude mít na připravený svůj zákon. Tohle se může stát až po ratifikaci až bude ukončen celý proces. Já nevím. Eh, pokud mi uvádíte příklady, já stále neznám příklad, kdy by to byla nějaká, kde by to byl vlastně jako předpoklad nebo podmínka pro dokončení toho procesu. Tomu nerozumím. Já vím, že implementace členských států je jasná ale to není předpoklad pro to podepsat a ratifikovat. Frau Martin Prat, wollen Sie noch versuchen? Paní Martin Prat se může pokusit odpovědět ještě jednou. Pokud jde o tu ratifikaci, ještě jednou opakuji, že jde pouze o to, že členské státy tedy přijmou rozhodnutí, je to v jejich rukou. Musíme se rozhodnout, jestli je potřeba, aby tu byla evropská legislativa nebo ne. Protože pokud bude potřeba mít komunitární legislativu, eh, a byť by to bylo tak, že by eh, Evropská unie podepsala jako jediná jménem všech 28 členských států, tak bychom eh, to museli nejprve dokončit. To je tedy rozhodnutí, které musíme učinit. Druhá možnost počívá v tom, že řekneme, že nebude potřeba dělat nic že členský, členské státy to zkrátka ratifikují a e, počkáme a uvidíme, jestli tu e, smlouvu provedli. Ale nejprve musíme rozhodnout, kdo to bude ratifikovat. Evropská unie jménem 28 členských států, všichni, anebo e, 28 členských států. To je velmi jednoduché rozhodnutí, které musíme učinit. Ale ještě předtím musíme tlačit na zbývajících 23 členských států, aby tu smlouvu vůbec podepsali. Vlastně Takže nejdříve Luigi. No, myslím si, že v tomto výboru nemůžeme probírat eh, podrobnosti, to není náš úkol, ale pokud jde o podpis všech členských států, to je prohlášení ochoty členských států udělat to. To je podstatné. Nesmí vzniknout žádný spor, pokud jde o jednotnou evropskou legislativu, pokud máme ji psát nebo ne. Určitě nesmí dojít ke sporu mezi různými úrovněmi, to znamená radou, komisí a podobně, protože jinak to půjde na úkor těchto postižených. Řeknu jednu věc. Eva a já 17. prosince v parlamentu uspořádáme akci společně s dotčenými asociacemi, abychom vyvinuli tlak na členské státy, Budou tam zástupci Evropy, ale budou tam také zástupci jednotlivých členských států. Musíme okamžitě konat. A jak už jsem říkal, jde o přístup postižených osob. Děkuji, paní Lichtenberger, ještě jednou a pak zhrneme. Uh, já mám ještě jeden závěrečný dotaz. Vy hovoříte vždycky, my rozhodneme. Kdo je my? Je to komise? Je to rada? Smí parlament eh, se dozvědět, jak to bude, anebo jsme zcela mimo? Jak to vypadá? Vy jste hovořila o tom, že my, ale my, ne, není jasné, kdo to je. Je nám jasné, že nejdřív musíme vyvinout tlak na to, aby státy podepsali. Neschodneme se, pokud je o další postup. Já si nemyslím, že bychom předtím museli řešit otázku, zda jednoho dne budeme reformovat eh, copyright na evropské úrovni. Existuje celá řada jednotlivých reformních kroků v oblasti copyrightu, to ano, ale Zatím, zatím máme účast obou stran. Takže se ptám, jestli je to evropský postup, anebo jestli je to postup, který se týká jenom členských států. A kdo je to my? Kdo je to my? To by mě zajímalo a chci požádat také o harmonogram, protože po pěti letech, kdy se zasazujeme o to, aby tato možnost konečně existovala, aby nastalo malé zlepšení pro eh, osoby se zrakovým postižením v oblasti copyrightu po pěti letech. Všichni zostražiteli a chtějí, a my chceme vědět, kdo to brzdí, kdo háže klacky pod kola, protože to je věc, která se týká image Evropské unie, pokud je o schopnost konat. Děkuji, paní Martin Brat. Děkuji, pane předsedo. Je naprosto jasné, že eh, první, kdo musí vědět, jestli to budeme eh, eh, ratifikovat společně nebo jestli to bude ratifikovat jenom komise, eh, jsou členské státy. Byť by to byla tedy smíšená kompetence, nebo jestli to bude exkluzivní kompetence členských států. Oni zatím nevědí, jak to bude. To znamená, že tam možná brzo proběhne institucionální bitva. Ale musíme zajistit, že členské státy budou chtít tu smlouvu ratifikovat. Pokud eh, ta vůle bude zajištěna, tak ta ratifikace proběhne velmi rychle, ale ta vůle eh, tu musí být. To znamená, že v každém případě nemůžeme ratifikovat bez, členské, bez členských států, eh, dokud členské státy nebudou chtít společně tuto smlouvu ratifikovat. My tedy Eh, dostaneme předloženou smlouvu, budeme eh, s ní moci souhlasit nebo nesouhlasit, ale rada to nejprve eh, musí ratifikovat. To znamená, že to je ta první věc. My jsme s nimi nejprve diskutovali o tom, jestli se domnívají, že potřebujeme legislativu pro eh, provádění smlouvy. Eh, zatím to hodnocení vypadá tak, že ta legislativa je potřeba a je to věc, eh, která by se měla odehrát na úrovni členských států nebo na úrovni Evropské unie. To je tedy diskuze, která je důležitá pro tu ratifikaci, protože nemůžete ratifikovat a následně říci, že to není v souladu s legislativou, že mm, členské státy nejsou schopny schopni té smlouvě, schopni té smlouvě dostat. To znamená, že eh, musíme nejprve eh, zjistit, jestli členské státy jsou ochotny eh, tu smlouvu ratifikovat. Děkuji a nyní pan Wikström, prosím. Actually, I didn't want to intervene in... Nechtěla jsem se zapojovat do té diskuze, ale ráda bych pouze vyjádřila svoji podporu vám, všem vašim snahám a ráda bych se zeptala komise, co činí proto, aby pod vyzvala eh, radu předsednictví, aby eh, přiměla členské státy k ratifikaci. Eh, musíte na ně tlačit, musíte vytvářet tlak. Uh, Takže nyní opět paní Martin Prat, prosím. Děkuji, pane, pane předsedo. My jsme tedy předali členským státům to základní poselství, eh, tu informaci. Eh, my už se v tuto chvíli v radě nesetkáváme, protože eh, jednáme na jiné úrovni. Jediné setkání, které se konalo, to mělo na svém programu. To znamená, že jsme se snažili členské státy vyzvat k tomu, aby tu smlouvu podepsali a kromě toho jsme se snažili, abychom sami za sebe byli schopni to podepsat. Abychom tedy my splnili svoje úkoly, abychom mohli říci, my jsme svoje úkoly splnili a vy ne, vy musíte teprve uh, učinit uh, to, co máte. Dobře, takže jestli jsem to správně pochopil, důležité je, aby všichni podepsali. Až všichni podepíšou, komise předloží zákon o ratifikaci, parlament a rada ho musí schválit a kromě toho to musí schválit samozřejmě národní parlamenty, pokud eh, jsou příslušné pro ratifikaci. A pak přijde zákon, kterým eh, modifikujeme právní stav. Čili další krok, který musíme učinit, je to, aby všichni podepsali. Takže ze strany komise i ze strany našeho parlamentu se budeme snažit o to, aby to bylo co nejdříve. Ještě paní Lichtenberg. Ještě poslední věc. Já si myslím, že jsme se dostali do bodu, kdy si musíme říci, že my jako právní výbor musíme vznést dotaz na radu, jaké jsou tady zase problémy. Uh, Myslím si, že je to skutečně pomalu a jistě trapná záležitost. Dobře, takže se o tom poradíme. E, já si myslím, je to otázka jednacího řádu, nejsem si zcela jist, jak to tam je. Podíváme se. Takže tento bod můžeme opustit. Já chci poděkovat všem za rozpravu a dostáváme se k bodům 6 a 5 čili společná rozprava, pokud jde o ochranou známku a slovo má zpravodajka paní Wikström. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že neopouštíte sál. Dobře, Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala všem kolegům, kteří zaslali pozměňovací návrhy. Jak víte, zatím nejsou k dispozici překlady, to znamená, že pravděpodobně nebudu schopná jít do naprostých detailů, pokud jde o vaše návrhy. Nicméně přesto bych k tomu ráda přednesla několik všeobecných poznámek, pokud jde o pozměňovací návrhy, které jste navrhli, které jste předložili. Dovolte mi, abych eh, začala nařízením. Eh, někteří eh, Eh, tedy předložili eh, pozměňovací návrhy eh, k tomuto nařízení. Většina jich se, nich se týká tedy technického rozhodnutí, které jsme přijali minulý týden, týkající se aktu přenesené působnosti. To znamená, že je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které jsem předložila i já, ale nenechte se jimi zmát, jsou to technické změny, Kromě toho jsou tu nějaké poznámky eh, právníků, lingvistů, které jsou velmi eh, užitečné pro eh, znění této zprávy. A nyní tedy se pojďme podívat na další pozměňovací návrhy po jednotlivých frakcích. Jsem velmi ráda, že někteří z vás se snažili o vyjasnění toho, že by ochranné známky neměly ohranit, ohrozit svobodu projevu. To tedy navrhli Christian Bernard Rabkaj a pan Pancery. Já si myslím, že bychom tuto otázku měli velmi pečlivě zvážit. Pokud jde o otázku prosazování, tak bych ráda začala jedním z ožehavých problémů a sice eh, těmi malými zásilkami. Já vím, že eh, jeden z kolegů chce celé ustanovení eh, komise odstranit a chce, aby celní úřady mohly zabavovat malé eh, zásilky, a to i tehdy, kdy dovozce nejedná z komerčních pohnutek. Já osobně přiznávám, že bych nechtěla toto ustanovení odstranit úplně, ale chápu eh, z vašeho zdůvodnění, že hlavní obava, kterou máte, je ta, že paralelní dovozy by eh, tady neměly skončit. S tím naprosto souhlasím. Sdílím tento názor a doufám, že že se nám podaří dosáhnout společné pozice, k tomu, eh, pokud jde o tomto, toto ustanovení o eh, padělaných eh, produktech. Snažili jsme se tedy vytvořit prostor pro legitimizaci e-commerce, snažili jsme se tedy změnit článek 15 nařízení a také příslušné články směrnice. Druhá věc týkající se prosazování eh, se týká zboží v tranzitu. Je to jedna z otázek, kde jsem zjistil, budeme muset věnovat se stínovými zpravodaji, tak abychom našli nějaké řešení, které eh, bude rovnováhou mezi bojem proti padělanému zboží a proti legitimním a na druhé straně tu je legitimní dovoz. A mezi tím tedy musíme vytvořit rovnováhu. Eh, jde mimo jiné o generika v e, tranzitu. Já jsem o tom tedy diskutovala s nevládními organizacemi, o těch generikách a e, společně s Rebekou Taylor jsem navrhla pozměňovací návrh, který se týká toho, že bychom se věnovali pouze té potenciální situaci, e, kdybychom tedy chtěli identifikovat generika, která byla předtím již blokována z důvodu ochranných známek. To se tedy týká použití lékařských přípravků těch eh, takzvaných INN. E to jsou ty uh, produkty, které by měly být označeny na obalu a v některých případech mohou být e, podobné nebo stejné jako registrované ochranné známky. To je tedy jedna věc. Kromě toho bych ráda poděkovala Bernardu Rabkajovi. Je tu? Není tu? Dobře. E, nicméně, přestože není přítomen, ráda bych mu poděkovala za jeho vyjasnění e, v tom smyslu, aby ustanovení nebyly v konfliktu, v konfliktu s, pro, s ustanoveními Světové obchodní organizace a dalšími mezinárodními dohodami. Eh, jak Mariel, tak Christian, tak Tadeusz navrhli pozměňovací návrhy, které se týkají celních postupů a byť s vámi naprosto souhlasím, pokud jde o obsahovou stránku věci, mám určité pochybnosti o tom, jestli ten balíček týkající se ochranných známek je správným místem, kde tyto věci řešit, protože se samozřejmě domnívám, že ustanovení už jsou alespoň z části řešena eh, v nařízení o celních otázkách a já si myslím, že bychom to měli nejprve blíže proskoumat, zjistit, jestli je to pokryto, pokud ne, tak s tím samozřejmě musíme něco učinit, ale pokud je to pokryto, tak už to můžeme nechat v té stávající podobě. Pokud jde o oblast použití, tak tady jsou některé návrhy kolegů, kteří se snaží eh, rozšířit eh, oblast působnosti na nejrůznější nové návrhy. Já to nevidím nutně negativně, nicméně přesto bych ráda kolegy upozornila, že tu že různá práva duševního vlastnictví se setkávají s různou ochranou. Například design je eh, pokryt ochranou designu. A další věc jsou patenty. To znamená, že ochrana patentu nebo designu je jiná než ochrana, ochranné známky. Například eh, design nebo patent eh, někdy vyprší, zatímco ochranná známka eh, může platit nekonečně, to znamená do té doby, dokud bude používána. A kromě toho bychom měli být velmi opatrní, abychom tady nevytvářeli duplicity, protože to by mohlo ohrozit rovnováhu mezi různými právy duševního vlastnictví. Pokud jde o otázku eh, zprávy nebo vládnutí, tak já vím, že tu jsou eh, dobré pozměňovací návrhy od mnoha kolegů a kromě toho některé pozměňovací návrhy, které se v podstatě kryjí s tím, co jsem navrhla já. Já vím, že Mariel a Bernard eh, například navrhli eh, velmi flexibilní způsob, jak tedy řešit Eh, spolupráci mezi národními orgány a agenturou. Za to se velmi přimlouvám. Kromě toho mě připadalo být velmi zajímavé to, že Bernard Rapkaj navrhl, že tu zavedeme eh, mediaci a ar- mediační a arbitrážní službu eh, v agentuře v Alicante. Já si myslím, že to by mohla být velmi, mohlo být velmi užitečné doplnění pro tu agenturu v Alicante. Nicméně si myslím, že musíme počkat na detaily, musíme počkat, až budeme mít k dispozici Eh, úplný překlad těch pozměňovacích návrhů. A pan Bernard Trapkaj právě přišel, podepisuje se. Já jsem vám právě děkovala za vaše pozměňovací návrhy, protože některé z nich jsou skutečně výtečné. Je tu celá řada velmi zajímavých eh, návrhů kolegů, kteří se týkají další harmonizace národních postupů v eh, nařízení. Jsou tu kromě toho technické změny, které nebudu komentovat v tuto chvíli, protože mám pocit, že je potřeba je ještě dále analyzovat. Po prvním čtení všech pozměňovacích návrhů eh, jsem velmi Eh, optimistická, jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dostat našemu velmi ambicioznímu harmonogramu a jako zpravodajka se samozřejmě pokusím zajistit eh, to, že předložíme celou řadu eh, kompromisních pozměňovacích návrhů v otázkách, kde bychom byli, měli být schopni najít společnou pozici. Abychom toho byli schopni, bylo by samozřejmě velmi dobré vědět, jestli některé části mého návrhu zprávy eh, jsou pro vás eh, nepřijatelné, jestli tedy eh, se přikláníte spíše k původnímu návrhu komise. Na to bych se vás ráda zeptala. Nicméně se velmi těším na veškeré komentáře, které k tomu budete mít a doufám, že se nám i nadále bude dařit spolupracovat ve stejně otevřeném a konstruktivním duchu. A že k tomu budeme tedy přistupovat velmi konstruktivně, pozitivně a e, že náš přístup také přiměje e, e, radu k pozitivnímu přístupu. Děkuji. Nejdříve Luigi Berlingwer. Luigi. Luigi. Chtěl jste slovo, ne? Ne? Tak pan Ekstrem. Thank you. Uh... Ano, děkuji. Řeknu úvodem, že souhlasím se spravodajkou. Ta práce postupuje velmi dobře, velmi soustředěně a jsem poměrně jistý, že nakonec se nám podaří dát dohromady dobrý text řízení či směrnice. A teď ta svoboda projevu. Souhlasím já jsem nepodal pozměňovací návrh, udělali to jiní, ale je to velice důležité. Ono to vlastně e, nemění nic na e, tom, co máme. Eh, ale ve skutečném světě eh, to je tak, že někteří právníci zneužívají patentové právo a není, eh, ty jejich stížnosti či podání nejsou opřeny o skutečný právní základ, takže je velmi dobré ty věci narovnat a že eh, tady vlastně ta svoboda projevu nemůže být eh, z těchto důvodů nějakým způsobem omezována. V této souvislosti bych ještě chtěl reagovat na otázku, která mi byla eh, po, u, položena ohledně pozměňovacích návrhů, konkrétně tohoto. Já jsem spokojený s tím pozměňovacím návrhem 23, který se vztahuje ke článku 10, jestli se nemýlím, komise navrhuje určité vyjasnění, abychom řekli, že prostě není možno použít patent někoho jiného, tam, kde eh, by to použití nějakým způsobem narušilo fungování té, eh, toho patentu. Vy jste to chtěla odstranit. Já si myslím, že toto Eh, podporuje to vyjasnění ohledně svobody projevu. Samozřejmě, že základní rolí patentů je ochraňovat spotřebitele. To je jednoznačné. A lidé blízko pirátskému hnutí jsou připraveni eh, věci kolem patentů přijmout, pokud se bude jednat o ochranu spotřebitelů ale nesmí to být neudovednitelné. Pak už ta podpora není tak velká. Takže tolik ke svobodě projevu. A teďko to zboží v tranzitu, ano, to už se diskutovalo, ale ještě ty malé náklady, malá množství. Myslím, že budeme mít asi většinu. Toto e, nesmí narušit paralelní obchod a především elektronický obchod, přeshraniční obchod. Pokud by měly celní úřady právo konfiskovat eh, malá, eh, malé náklady od běžných eh, občanů, tak to naprosto naruší důvěru v přeshraniční elektronický obchod prostě tyto eh, spotřebitelé se okamžitě začnou v tomto směru eh, svěřovat eh, těmi špatnými zkušenostmi s tím, že dejme tomu se jim nepodařilo ty finanční prostředky dostat zpátky. To by bylo opravdu naprosto v rozporu s tím, co výbor Econ s elektronickým obchodem navrhuje. A co se týče padělaného zboží, Zase to není obchodní záležitost, je to věc eh, běžných spotřebitelů. Nemyslím si, že by to tady mělo být v tomto nařízení. Asi všichni souhlasíme s tím, že když eh, jde o obchodní využití padělaného zboží, tak je to prostě nelegální, mělo by to zůstat nelegální ale když jednotlivý spotřebitel si něco objedná, co je podělané, tak jsou tady dvě možnosti. Buď ten spotřebitel byl oklamán, nakoupil něco v dobré víře a byl oklamán. A nebude o nic spokojenější, když celní úřad skonfiskuje eh, to padělané zboží. Já se obávám, že toto zase bude předmětem E, toho e, hnutí na Twitteru, těch různých e, šumů, v tom smyslu, že nelze věřit elektronickému obchodu, protože někdo vám něco zabaví s doměním, že se jedná o padělané zboží a tak dále. A i když by na druhé straně to byl někdo, kdo si vědomně koupí padělané zboží, no tak všichni víme o těch padělaných výrobcích. Mě ta situace nějak zvlášť netěší v řadě případů lidé prostě nevědí, jak to je, anebo jim to nějakým způsobem nevadí tak zásadně. A chci ještě výbor upozornit na jednu e, obecnou e, věc. E, to je dost omezená záležitost. Včera jsem četl noviny. Není to zase tak špatné číst skutečné noviny. A bylo tam psáno, že za posledních desetiletí Eh, ve Francii o 25 eh, klesl eh, podíl paděl, konfiskovaného zboží. A v tuto chvíli je to malé procento E, toho e, nákladu, který jde přes hranice, které je kontrolováno. Takže pokud my tady přidáme další věci pro celní e, úřady, kterých není nekonečné množství, tak oni budou dělat prostě jednu nebo druhou věc. Buď budou kontrolovat menší množství nákladů, protože se budou také věnovat těm malým nákladům, anebo naprosto budou ignorovat, co říkáme. A já skutečně nevím, jaký z těchto dvou scénářů je lepší. Jestli tedy budou ignorovat, jestli to, že budou ignorovat, co říkáme, anebo jestli se začnou vrtat v těch malých nákladech. Takže z těchto všech důvodů si opravdu nemyslím, že by bylo dobré, kdyby se rozšířila úloha celních orgánů. Nemyslím si, že by to bylo produktivní. Ale na druhé straně, jak řekla zpravodajka, všichni vlastně chceme eh, jeden ten cíl, jdeme stejným směrem a já se těším na další spolupráci. Děkuji a chci pogratulovat kolegyni Kalo a ke včerejšímu výsledku a schodě a dohodě v trialogu. Je to velmi dobrý výsledek. Usilovali jsme o to dlouho a vypadá to, že tato legislativa dospěje k pozitivnímu konci. Nejdříve k naší zprávě. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručná. E, jak už to řekla Cecílie, ne všechny pozměňovací návrhy e, byly přeloženy a v důsledku toho opravdu nemůžeme zatím jít do hloubky celé věci tady a teď. A za druhé, všechny otázky, e, kterými se budeme zabývat a hledat schodu, byly již Cecílí vyjmenovány. A dnes den po konci trialogu ohledně společností Eh, veři, veřejně řízených společností, tak eh, mě hodně jde o tu věc kolem ochranných známek. Jak řekla Cecília a další, máme zkušenost dobré spolupráce a já jsem si prakticky jistá, že najdeme kompromisní řešení u těch otázek, které zatím jsou předmětem sporu a které Cecília vyjmenovala. Takže se pokusíme dodržet ten časový harmonogram a eh, opravdu dodržet ty lhuty, tak jak jsme si je z kraje stanovili. Děkuji. Děkuji, Giuseppe Gargani. Presidente, io vorrei... Pane předsedo, také já chci ještě jednou upozornit na to, co řekla už zpravodajka. A pak ještě jednu věc k těm pozměňovacím návrhům. O co jde? Jedná se o systémy tržní registrace pro eh, celou Evropu pro lepší přístup a je to velmi důležité. Jde o to, že to musí být uděláno racionálně. To znamená, že musíme vytvořit vztah mezi evropskými a národními systémy, které se velmi často liší. Dovolte mi krátce se zmínit o třech věcech. A to je můj příspěvek k tématu pozměňovacích návrhů. A pak se chci podívat ještě na práva udělovaná ve vztahu k evropskému trhu. Lepší kontrola zboží v tranzitu přes, evropský, přes evropské území. Jde tedy o to, abychom vytvořili systém, který zajistí, že práva majitelů budou skutečně realizováno a který zajistí, aby příslušná národní pracoviště či celní úřady mohly kontrolovat zboží, tak aby nedošlo k poškozování práv. Je to docela ožehavé téma, toto právo K tomu je potřeba buď souhlas vlastníka, a nebo e, příslušného orgánu. A tím se dostávám k dalšímu bodu. Je to nařízení na ochranu práv duševního vlastnictví, e, ze strany celních úřadů. To je v platnosti a celní úřady by teď měly být schopny tato vlastnická práva vykonávat při svých celních kontrolách eh, tak, aby to bylo v souladu s celními předpisy. A to vše má jeden cíl, aby nekonformní operace, to znamená, eh, aby se zabránilo porušování práv duševního vlastnictví. Jedná se tedy o hraniční kontroly a tímto způsobem je možné účinně zajistit, aby práva vlastníků a uživatelů byla adekvátně chráněna vstup v platnost příslušného nařízení a to, je, to jsou slova určená pro paní zpravodajku, znamená, že celní orgány z vlastní iniciativy mohou provádět účinné efektivní kontroly, dejme tomu na základě vyhodnocení rizika. V Belgii, v Holandsku například existuje možnost provádět takovéto kontroly nekontroluje se určité procento zboží, ale aby byla kontrola objektivní, a to by možná paní zpravodajka mohla ještě zapracovat, tak abychom našli nějaké kompromisní stanovisko, tak aby zájmy obchodu, ochrana legitimních práv byla zaručena a současně aby se také adekvátně mohlo bojovat proti padělanému zboží. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že padělané zboží působí eh, vlastníkům a eh, celkové konkurenceschopnosti ekonomiky velké škody a kromě toho představuje také riziko pro zdraví občanů. Je to vážný problém, a my se o něj jako poslanci musíme také zajímat. A ještě bych probral jednu věc, která mě zajímá v souvislosti s jedním pozměňovacím návrhem týkající se definice ochranné známky, eh, vzoru a podobně. Asi se nad tím budeme muset zamyslet a já se nad tím budu muset také zamyslet, ještě doma, ale vycházím z toho, že budeme schopni najít kompromis. Děkuji. Paní Regner, pak paní Wikström. Já jenom krátce my jsme krátce před hlasováním a já se chci podívat ještě na své pozměňovací návrhy. Jde mi o ochranu spotřebitelů a paní Wikström, vy se snažíte jít tímto způsobem víceméně, ale podle mého názoru je situace taková, že právě spotřebitelé eh, jsou potom konfrontováni práv s právními důsledky a velmi často, když se podíváme na každodenní život, se s tím nepočítá. Vezměme to, že se objedná a koupí padělené zboží. O tom ale spotřebitel vůbec neví, že je to padělané zboží, když ho objednává a nakupuje. A týká se to také zboží, které vykazuje podobné znaky. Podle mého názoru, a proto jsem podala své pozměňovací návrhy, potřebujeme jasnou formulaci, tak, abychom tam měli jasný odkaz na to, že pro konzumenta není viditelné, nedokáže poznat, s jakými právními důsledky bude konfrontován. To jsou ty důsledky, které, se kterými se tady počítá, které jdou velmi daleko. A další věc, nezačínáme od nuly, protože už máme nařízení proti pirátským produktům a myslím si, že měli bychom více zohlednit eh, spotřebitele. Děkuji a na závěr paní Wikström. Thank you and I will just address. Děkuji. Velmi stručně se vyjádřím k tomu, co jste řekli. Všem vám děkuji za to, že jste zapojujete eh, v tomto velmi důležitém tématu. Nejprve Christian, samozřejmě, že se podíváme na pro, svobodu projevu a velmi pečlivě to vyjasníme. Nejsem samozřejmě ráda, že jste nespokojen, ale doufám, že se nám to podaří nějak vyřešit. A naprosto sdílím vaše obavy, pokud jde o ty malé e, zásilky. Samozřejmě, že nemůžeme e, dělat něco proti Eh, paralelnímu dovozu nebo legitimnímu eh, dovozu. Maria, prosím. Blahopřeju ti k té včerejší eh, dohodě. To bylo skutečně skvělé, Mariel. A my teď se od toho odpíchneme a budeme pokračovat dál. Mr. Gargani, thank you. Pan Gargani, děkuji. Děkuji vám za vaši intervenci a Samozřejmě, že prověříme příslušné nařízení o celních úřádech, zjistíme, jestli to tam je, co můžeme doplnit do této zprávy. Samozřejmě, že je velmi důležité, že jste to zmínil, že musíme provádět efektivní kontroly eh, v celních úřadech, v celních orgánech. Já nemám v úmyslu to nějak spochybnit nebo ohrozit. Kromě toho vám velmi děkuji za vaši intervenci eh, v tom smyslu, že se musíme snažit o dobrou harmonii a spolupráci mezi národními orgány a agenturou OHIM. To je samozřejmě velmi důležitá věc. A konečně k tomu, co řekla Evelyn, ochrana spotřebitelů, to je samozřejmě velmi důležitá věc. Já se budu velmi detailně zabývat vašimi pozměňovacími návrhy a doufám, že se nám podaří najít dobré kompromisy a děkuji vám také za vyjasnění, které jste přednesla, protože to bylo velmi užitečné. Takže vám všem děkuji a e, doufejme, že si udržíme podobného ducha i v další práci. Budeme hlasovat na příštím zasedání, to znamená koncem listopadu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, je to bod číslo 13, e, začátek hlasování a nejprve začneme s zprávou pana e, Svěvky. Chcete nejprve něco říci nebo začneme hned hlasovat? Můžeme hned začít hlasovat? Dobře, takže začneme hlasovat. Budeme eh, postupovat jako obvykle, to znamená, že u těch pozměňovacích návrhů nebudu zvlášť eh, uvádět. Zdrželi se, pokud nebudete chtít. Eh, moje hlasovací karta je bohužel v jiném výboru, to znamená, že budu muset hlasovat rukou. Dobře, takže to sekretariát zohlední. Děkuji, je to v pořádku nemáme tu eh, žádné sporné otázky, to znamená, že elektronické hlasování je povinné pouze u závěrečného hlasování. To znamená eh, nejprve 12, kdo je pro, proti, přijato 3, pro, proti, přijato 13, pro, proti, přijato 14, pro, proti, přijato 15, pro, proti, Musíme to elektronicky prověřit, takže 15, prosím vás o elektronické hlasování. Takže 10 plus paní Lichtenberg, Lichtenberg 11, eh, dobře, takže je to přijato. Jedna. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? E, přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 6. Pro? Proti? Zamítnuto. 7. Pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Většinou přijato. 2. E, to je vyřešeno, takže 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Raději to prověříme, takže pozměňovací návrh číslo 10 bude podroben elektronickému hlasování. Jedenáct pro, devět proti, nikdo se nezdržel přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní stanovisko jako celek, opět elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Devatenáct pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. Dobře. A tím se dostáváme k rekastu, kde jsem zpravodajem já. E, navrácení kulturních statků neoprávněně vyvazených z z území členského státu, přepracované změní. Prosím, přihlaste se ti, kdo jsou pro, kdo je proti, kdo je proti, ještě jednou, nikdo, nikdo se nezdržel, to znamená, že to jsme schválili. A tím se dostáváme ke zprávě pana kolegy Stojanova kde jde o e, bankovní unii, pokud tomu správně rozumím, pokud to správně čtu. Nejprve tady budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo e, je to přijato? 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Vypadá to, že je to většina, ale raději to prověříme. To znamená pozměňovací návrh 3, elektronické hlasování. 14 pro, 6 e, proti, nikdo se nezdržel, přijato. Byla to většina. Nyní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Uh, Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? E, přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Raději to prověříme. Takže 20. Raději prověříme. Nebylo to úplně jasné. Jedenáct pro, včetně Lichtenberger, eh, deset proti, eh, takže je to přijato. Takže to byla dvacítka a tím se dostáváme k jednadvacítce. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Přijato. 26. Kdo je pro? proti. Raději to prověříme. Myslím si, že to byla většina, ale raději to prověříme. Pro jistotu. Jedenáct pro, včetně paní Lichtenberger, deset proti, je to přijato. Tím se dostáváme k jedenáctce. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dvanáct, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní stanovisko jako celek. Budeme hlasovat elektronicky. Včetně paní Lichtenberka bylo 20 poslanců pro, jeden se zdržel, to znamená, že je to přijato. A tím se dostáváme k petici Michaela Millera o fungování britského policejního a soudního systému. Opět je to návrh stanoviska ve formě dopisu. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Přijato. Zapomněla jsem se zeptat, jestli není někdo proti. Dobře. A nyní tedy správ, právní, správný, právní základ, pokud jde o ostrov Majot. Nyní jde o změnu eh, směrnice rady, takže eh, musíme eh, to ohlasovat, kdo je pro, zvedněte prosím ruku, kdo je proti. Já tady mám tři různé dokumenty, takže budeme hlasovat třikrát, aby to bylo jasné. Opět ostrov Majot, ale tentokrát jde o kompetenci výboru pro rybolov. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A ještě jednou stejná věc, opět ostrov Majot, týká se to tentokrát výboru Ekon, o, jde o právní základ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní ještě přepracované znění. Spravodajem je pan kolega Sperony. Jde o přepracované znění týkající se eh, ochranných známek. Eh, opět jde o návrh pře- přijmout přepracovaný text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel dobře, takže je to schváleno. A ještě jedno přepracované znění, opět pan Sperony a sice jde o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, kdo je pro, prosím zvedněte ruku, kdo je proti, kdo se zdržel, nikdo, dobře, takže je to schváleno. A ještě jedna věc, opět přepracované změní. autorem je pan kolega Sperony a jde o ochranu druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kdo je pro, prosím zvedněte ruku, kdo je proti, ehm, nikdo se nezdržel, dobře, to znamená, že i to jsme schválili. Eh, Podívám se, jestli jsme probrali všechna hlasování. Ano, je to všechno, to znamená, že se eh, dostáváme ke zprávě pana kolegy Bernarda Rabkaje. Prosím. Jenom pár připomínek. Já jsem přišel pozdě, takže jsem nebyl, když se diskutovala, disku, e, když se diskutovala zpráva kolegyně Wikström. Tolik k tomu. Je otázka, kde jsme. Tak e, abychom věděli, jaká je současná situace, měli bychom si říct, e, co jsme udělali v minulých týdnech a měsících našeho mandátu a já mohu pouze přednést svůj dojem. A ten vypadá tak, že do konce legislativního období nedospějeme ke schodě. To znamená, dosáhneme tak, dosáhneme na první člení. Není to, eh, čtení. Není to ani vina předsednictví rady, prostě nejsme tak daleko. Eh, původně to bylo na seznamu jejich priorit, ale návrh jako takový dostali pozdě, později než očekávali a než bylo oznámeno, takže začali pracovat až později. A potom, pokud jde o zásadní otázky, některé tam ještě jsou, například právní základ, a já jsem poukázal na to, když eh, se změní právní základ tak, že my nebudeme mít spolurozhodování, tak eh, se budeme bránit. Ale připomínám ještě diskuzi o právním základu, když jsme hovořili o ženách eh, v představenstvech. To ale není teď na pořadu dne, je tu ještě hodnocení dopadů, které není dostatečné a předsednictví rady může být tak rychlé, eh, jako je jeho nejpomalejší člen, takže je to otázka členských států a známe to. Všichni jsou pro, ale, ale, ale. A to se vleče přes členské státy i parlament dál. Musíme se na to podívat střízlivě. Za litevského předsednictví rady už nedosáhneme eh, nějakých velkých pokroků, pak bude řecké předsednictví a pokud chceme mít dohodu o prvním čtení, tak koncem ledna by řekové museli být tak daleko, aby mohli vyjednávat a já to vidím trochu skepticky, takže je otázka, jak to povedeme dál, jde nám o směr, to je jasné, pak budeme mít eh, první formální čtení, ale tak jako tak musíme říci, že nejsme pod časovým tlakem. Takže eh, pokud budeme mít další varianty, je třeba se na ně podívat. Proto si myslím, si můžeme nechat čas na to, abychom projednali moje návrhy a pozměňovací návrhy kolegyň a kolegů, protože Opravdu. Je to bod, kde musíme být eh, opatrní. Alespoň v některých bodech existují právní tradice, kultury a pojmy, různá terminologie. Připomínám, to, co zaznělo, myslím, na začátku diskuze, kolega Sperony to řekl a právem, eh, to je to, co se týká pozměňovacích návrhů. Eh, nástroj, ověřené kopie, to nezná každý právní systém, čili je to otázka, která je složitá a budeme muset najít evropskou terminologii pro tyto nástroje. A to se týká některých oblastí, kde s tím jsou potíže. Eh, já uvedu jenom jako základ. Dohodli jsme, že chceme něco, co lidem pomůže. Hovoříme o tom, že budeme odstraňovat byrokracii, ale někdy mám pocit, že spíš pracujeme u na tom, abychom při pozměňovacích návrzích místo odbourávání byrokracie odbourávali eh, občany. Čili naším hlavním cílem je zredukovat byrokratickou zátěž a máme tu velmi radikální pozměňovací návrhy, radikálnější než to, co jsem původně navrhl já. Musím říct, že se mi to zdá být velmi sympatické, ale máme tu i pozměňovací návrhy, které jdou druhým směrem, které nejsou tak ctižádostivé a Mám dojem, že máme i pozměňovací návrhy, které jdou za stávající stav a to, to nechápu. To bych radši zůstal u současného stavu, protože to přinese lidem víc, než když půjdeme zpět. Takže na to se budeme muset podívat v některých částech a jinak jsou to takové dvě zásadní otázky, které se rýsují na které se budeme muset podívat podrobně. První z nich Ano, jazykoví lingvisté už nás upozornili na to, že musíme být velmi opatrní. Eh, já tomu rozumím, já to nekritizuju, já na to jenom upozorňuju, že se používá různá terminologie. Německá je zcela jiná než francouzská. Když to musíme přeložit do francouzštiny, tak se vezme francouzská právní tradice, ale to zase nesedí s lucemburskou a s belgickou třeba, i když oba státy mluví francouzsky. Takže francouzský překlad na základě francouzské terminologie v, pro Lucembursko nebo Belgii zase neplatí. To, to nepokrývá tu stávající situaci. To je jedna z potíží, takže na to se musíme podívat a spíš bych byl pro takové, takový kategorický přístup. Uh, když půjdeme do podrobností a jednotlivých eh, termínů a definic, tak eh, pro každý jednotlivý stát musíme udělat kontrolu, abychom věděli, zda to není příliš byrokratické. A druhá věc, obecná připomínka vyplývající z pozměňovacích návrhů, tak jak to vidím já, Já jsem se snažil o silný postoj, ale ty pozměňovací návrhy ukazují, že kolegyně a kolegové rozlišují jednotlivé skutkové podstaty. Na tom něco je, ano. Například otázka rejstříků eh, pozemkových, eh, tam je to jiné než u rodných listů a podobně. Takže proto bych navrhl, ale to bychom neměli dělat ve velkém kruhu. Diskutovat ano, samozřejmě, ale abychom, navrhuji, abychom eh, přešli k schůzím stínových zpravodajů tak, abychom to mohli prodiskutovat podrobněji a najít řešení. Takže podle mého názoru, jak bych to řekl, bychom si uměli představit dvě kategorie s různým přístupem tak aby otázky jako eh, matriky a dokumenty, kde je standardní forma, abychom u těch postupovali jinak než u jiných a to se projeví zejména v tom, na co jsem upozornil, kde je obtížné, jak to vyřešit, eh, překlady eh, různých listin a podobně. A to se táhne všemi pozměňovacími návrhy. Navrhl bych a chci navrhnout, abychom se na ty body podívali, udělali si na ně čas, podívali se na ně podrobně. My to samozřejmě můžeme udělat ve velké skupině, ale to nebývá tak efektivní, takže bych doporučil, abychom si to nechali na schůzky stínových zpravodajů a Samozřejmě chci tady říci svůj obecný postoj, moje ochota ke kompromisům, kterou mám. Ano, ale hlavní linie je usnadnit život občanům a to je náš cíl a na který, na který bychom neměli zapomínat. Děkuji. Kolega Sros. Děkuji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 co by stínový zpravodaj za EPP by chtěl i nadále pracovat v podobném duchu. Myslím si, že tento dokument může zásadním způsobem přispět k volnému pohybu eh, pracovníků a občanů vůbec. Nicméně čím důležitější nějaký dokument, dokument je, tím obtížnější je jeho probírání. A pan Repkaj právě hovořil o tom, že bude velmi eh, komplikované hovořit o detailech. Za prvé eh, mi jde o to, abychom v rámci tohoto dokumentu vytvořili rovnováhu abychom tu měli na jedné straně právní jistotu a e, na druhé straně důvěru mezi členskými státy a mezi občany. Právě proto je tento dokument velmi důležitý. Musí být vyvážený, musí zohlednit jak jednu, tak druhou stránku věci. Úřady na evropské úrovni a evropské školy. Je otázka, jestli je máme zařadit do oblasti působnosti. Souhlasím i s tím, že bychom měli odstranit apostily mezi evropskými eh, členskými státy. Jsem pro vícejazyčné formuláře a pro další zavedení možností eh, v podobném smyslu. Existují samozřejmě i další otázky, které musíme vyřešit, například odstranění eh, ověřených kopií. Myslím si, že to všechno, se týká právní jistoty. Pokud je například nemožné eh, bez jazykových znalostí odhadnout eh, obsah dokumentu, tak i to je situace, na, které by, na kterou bychom se měli zamyslet. Eh, zmiňujeme tu i seznamy. Já si myslím, že to je jádro celého dokumentu, protože všechny Dokumenty, které patří mezi ověřené dokumenty, by tady měly být v tomto seznamu vyjmenovány a právě proto musíme postupovat velmi opatrně při sestavování těch seznamů a e, měli bychom si uvědomit, jaké právní akty tím chceme zjednodušit. Kromě toho musíme zohlednit, že mezi jednotlivými členskými státy existují rozdíly a proto nesouhlasím s tím, abychom do toho zahrnuli i trestní rejstříky. Pardon, abychom naopak trestní rejstříky vyňali z oblasti působnosti, ale samozřejmě, že eh, jsem ochoten se eh, podílet na formulaci kompromisních návrhů. Děkuji nejprve paní Lichtenberga a potom Luigi Beringe, prosím. Děkuji. V podstatě mohu souhlasit s tím, co řekl pan kolega Rabkaj. Ano, skutečně jde o to, abychom vylepšili situaci pro občany. Nejde o to, abychom k tomu přijali nějaké výmluvné prohlášení, ale skutečně ta změna musí být citelná, pokud jde o uznávání dokumentů. Všichni víme, jaké potíže to způsobuje. Všichni jsme informováni o tom, že eh, právě pojmy v jednotlivých právních systémech, jejich přeložitelnost, eh, že to je velmi komplikované, že to má spojitost s dalšími právními akty v ve vnitrostátním právu i na komunitární úrovni. O tom všichni víme, ta situace je nám dobře známa. Přesto se domnívám, že tady existuje možnost, jak tu situaci pro občany vylepšit a myslím si, že bychom té možnosti měli eh, využít. Já jsem se v rámci určitých přezraničních otázek snažila o, o, e, známým vysvětlit, co mají udělat, aby dosáhli toho, čeho dosáhnout chtějí. A když jsem zjistila, v čem spočívá například uznání rodného listu v přezraničním kontextu, nebo konstatování paralelity v určitých otázkách, eh, že to trvá tři roky, protože neustále potřebujete další a další ověření, další a další překlady, tak to zkrátka nejde. Kromě toho je to všechno velmi nákladné pro občany, protože eh, nemají šanci eh, a kromě toho nemají šanci to časově vůbec zvládnout. Eh, způsobuje to problémy například i při zahajování školní docházky dětí. Způsobuje to problémy v občanských eh, procesech. Eh, to všechno má tedy dopad na možnost občanů hledat si pracovní místo v zahraničí. Já si myslím, že právě my jako Evropský parlament bychom se měli postarat o to, aby se ta situace zlepšila. Nejde nám o to, abychom tedy rušili rozdíl mezi jednotlivými vnitrostátními právními systémy, ale jde nám o to, abychom zjednodušili situaci pro občany a to bychom měli mít neustále na paměti eh, při všech těch obtížných detailech, které tu samozřejmě také spatřuji, také vidím, eh, abychom si měli eh, neustále připomínat tuto hlavní myšlenku, tuto základní linii. Pak se samozřejmě můžeme zabývat detailními otázkami. Myslím si, že ty dvě variace, ty dvě varianty, že to vůbec není špatná otázka, špatný nápad. Eh, měli bychom se teda na to podívat a pokud možno eh, vyslat jasný signál, eh, tak v tom smyslu, že je tady potřeba to zjednodušit, je potřeba vylepšit tu situaci. A někdy je to tak, že každý občan určitého členského státu se domnívá, že pouze jeho právní systém je jediný správný v celé Evropě a že všechny další vnitrostátní právní systémy eh, je, jsou špatné. Já si myslím, že právě tento postoj bychom měli odstranit, protože občané dnes naprosto běžně překračují hranice a proto bychom měli situaci v tomto ohledu zlepšit. Děkuji a slovo má Luigi Berlinger, prosím. noi dobbiamo stare attenti a no- <coughs> Musíme být velice opatrní. Ne, mělo by to být tak, že nějaké ustanovení, které se týká e, toho osvědčení, certifikace, je něčím, co bychom brali na lehkou eh, váhu. To jsou věci, o kterých se v tisku moc nemluví, tak to nevypadá nějak velmi významně, ale jde o jednotnou Evropu a otázku mobility. A je to právě tento proces certifikace, který tu mobilitu stvrzuje a z tohoto hlediska je zcela zásadní. Naprosto souhlasím s tím, co tady říká Kemára je to správný přístup, protože on velmi dobře chápe tu kolektivní dimenzi celé věci. Toto je návrh, který je zcela zásadní, protože může opravdu dobře chránit evropské občany. Umožňuje jim volný pohyb a být všude uznáváni jako evropští občané, i když samozřejmě každý má svou vlastní státní příslušnost. Eh, jsou v tom zahrnuty i určité technické parametry, určité zvláštnosti, eh, které jsou vlastní jednotlivým systémům. Eh, můžete být dědic, můžete být pracovník, můžete být studující, a tak dále. To jsou různé e, režimy. Takže jaké řešení přijmout? Rozhodně ne tak, že bychom věci zglajšajtovali, že bychom e, nutili k mechanickým přenosům e, různých konceptů jinam. Pokud jsou tady odlišnosti, je třeba je respektovat a je nutné ty věci e, prostě překládat, do jiných jazyků, pokud k tomu bude zapotřebí více sil, tak eh, to nemůže být na překážku. Eh, je tady francouzský eh, formulář, německý formulář, ty se od sebe liší, protože německé právo a napoleonský kodex jsou prostě odlišné ve svém charakteru. A právní postupy se také od sebe liší už i třeba mezi dvěma frankofonními zeměmi, jakými jsou Francie a Belgie. Takže je třeba zajistit správné právní překlady, aby se právo uznávalo, aby to všechno bylo skutečně věrným odrazem e, toho původního textu. Jistě to bude všechno poměrně dlouho trvat, ale my se prostě do téhle práce pustit musíme. E, pak jsou tady také ty ověřené listiny to eh, je eh, velmi důležité. V tomto směru bychom měli jít cestou, kterou tady navrhl Bernard to, co on obecně tady definoval, je e, přesně ten směr, kterým bychom se měli vydat e, pro e, evropskou certifikaci těchto dokumentů. Je nám zapotřebí evropský, evropské dokumenty, které by bylo možno potom používat naprosto všude a které by umožňovaly, aby evropští občané si mohli uplatňovat své evropské občanství ještě nad rámec svého státního občanství. Děkuji, kolegyně Tajn. Já. Vážení kolegové, jsem ráda, že pan Rabkaj tady řekl obecné informace o terminologii. Je to zásadní problém. My jsme se vždycky snažili podávat pozměňovací návrhy, protože ty právní výrazy znamenají v každém jazyce něco jiného. Nicméně to bychom se z toho kolečka pozměňovacích návrhů nedostali nikdy a strávili bychom tam zbytek života. Pokud je o zásadní věci, Mrzí mě a myslím si, že je škoda, že my se i v plénu zabýváme eh, propuštěním paní Timošenko a podobně, ale neplníme svůj základní úkol, kterým je usnadnění eh, života občanů v přeshraničních záležitostech. To je podle mého názoru primární úkol, který v tomto parlamentu máme. Pokud je o hlavní problém tohoto záměru eh, zákona, prosadit to v trialogu. Je to způsobeno tím, že ten návrh vypadá teď. Pokud bychom se byli bývali omezili pouze na to, co jsme původně chtěli a co parlament požadoval, co chtěli členské státy, a sice u osobních listin eh, dosáhnout sjednocení, tak bychom to v trialogu eh, měli bez problémů. Apostila ta by také prošla v trialogu. A myslím si, to, co řekl stínový zpravodaj, kolega z EPP, to je to, že i by se tam měly zahrnout i trestní rejstříky. Je to sice občanské právo, tento dokument, ale já osobně bych s tím neměla problém. Problém je v tom, že komise nezodpovědným způsobem návrh zákona rozšířila. Rozšířila působnost na právo společenské, kde víme, že jsme doposud nedosáhli nikdy schody, protože ta témata jsou prostě rozliš- rozdílná. Tady jde o to, o tu část té realizace, o tu část eh, té realizace, když už ty doklady existují, ty listiny. A to je pochopitelně odlišné v jednotlivých členských státech, ať jde o přechod vlastnických práv, ať jde o právo společností. A je jasné, že členské státy potřebují spoustu času na to, aby eh, se vůbec něco dohodlo a obávám se, že schoda bude obtížná, protože my bychom museli podle německého práva prostě v těchto věcech postupovat jinak. Já nechci jako německá občanka eh, zachraňovat svět, ale to jsou věci, které se v Německu osvědčily. A když v Německu řeknu, my to musíme eh, odstranit, abychom mohli sjednotit listiny, tak si myslím, že by to byla smrtelná rána tomu názoru, který v Německu, pokud je o Evropskou unii, v současné době panuje. Ptám se, zda bychom se neměli omezit, a to je podnět komisi i zpravodajovi, omezit se pouze na osobní listiny, které dokážeme v trilogu prosadit a pro občany by to bylo značné zjednodušení, zjednodušení života a je těžké vysvětlit, proč jsme doposud nezvládli mít formuláře v různých jazycích. Nevím, na co eh, potřebujeme politiky k této věci. To, na to máme odborné úředníky na ministerstvech. Proč se ti nedokázali eh, doposud dohodnout na tom, že ty formuláře eh, budou ve 23 jazycích? Nerozumím tomu, ale pokusme se v našem legislativním období prosadit a dotáhnout do konce to, co jsme si přece vzali a pak ti, kteří tu zůstanou i v, dalších období, v dalším období, se budou moci pustit do dalších obtížnějších témat, jako je právo společností a podobně protože ten, kdo tyto oblasti zná, ví, že pes je zakopaný v těch eh, detailech. Je to otázka materiálního práva a tady. Tento materiál se jmenuje Uznávání osobních listin a dokladů. A kdybychom eh, se dostali k tomu, co chce zpravodaj, tak bychom museli dělat zásahy do hmotného práva a to znamená, že by členské státy musely spolupracovat, musely chtít spolupracovat v této oblasti, protože to by členské státy musely měnit své zákony. Takže se ptám, zda bychom se jako stínoví neměli sejít a zvážit, zda bychom toto vůbec mohli prosadit, prostě odstranit apostilu, zrušit ji a eh, pokud jde o osobní listiny, všechno to, co se týká osob a to, co má dvě, tři strany, to se pokusit prosadit, nehovořím ani o common law, těch eh, sto, ty stostránkové listiny a dokumenty, kde vůbec nevíme, o co jde. Možná, že bychom mohli toto uznání se pokusit dosáhnout, omezit se pouze na to, že v tomto legislativním období prosadíme toto a to obtížné zjednodušení ostatních zákonných oblastí přenechat dalšímu legislativnímu období. Děkuji. Giuseppe Karkány a potom komise dostane příležitost. Giuseppe. Eh, eh, Já bych rád využil této příležitosti, abych zdůraznil jednu věc. Toto je velmi dobrá a kvalitní zpráva. Přístup, který si zpravodaj vybral, je správný. Ehm, ovšem, na rozdíl od kolegy Eten, se domnívám, že se jedná o politickou záležitost. Toto není nějaká drobnost. Někteří řeknou, že e, třeba v porovnání s jinými problémy je to maličkost, ale evropští občané jsou jiného názoru. Já mám takový pocit, že zpravoda je trochu pesimista e, co se týče možnosti uzavřít e, toto všechno do konce volebního období. Pokud by se nám to mělo pomoci, eh, podařit, tak by to bylo nepochybně dobře a byly by to eh, slušné argumenty, které bychom mohli vmést do tváře euroskeptikům. My víme, co oni kritizují. Toto je velice důležitá záležitost. Možná, že si vzpomenete někteří, že za eh, posledního volebního období jsme řešili otázku dědictví Eh, sukcesí. To je také pro evropské občany eh, zásadní téma eh, když se jedná o závěti. A tady zase hovoříme o věcech, které se jich rovněž dotýkají. A myslím si, že Evropský parlament na základě indicí vydaných zpravodajem by mohl celé, tyto, eh, celé toto téma posunout ku předu a my eh, se domníváme, že bychom měli pomoci zpravodajovi, abychom dospěli k dobrému eh, konci. Toto je otázka, která je jen zdánlivě vedlejší. Ve skutečnosti by mohla docela slušně, pokud bude vyřešena, pomoci i ve volbách. Děkuji a teď komise. Maria Vilabádia je přítomna? Prosím, takže máte slovo. Prosím, za komisi. Thank you. Ano, děkuji. Komise by ráda zdůraznila že, jak všichni víme, toto není návrh, který by znamenal uznávání jakýchkoliv listin prezentovaných v jiných členských státech. Jde pouze o zjednodušení života pro občany tak, aby nemuseli pokaždé eh, prostě předkládat eh, apostily či ověřené překlady. Eh, takže komise tady nevidí rozdílu mezi dokumenty, které se vztahují k občanskému statutu občanů a nebo k, dejme tomu, duševnímu vlastnictví či E, zastoupení e, firem. Princip je stejný. Abychom zjednodušili mobilitu, tak se v první fázi snažíme vyhnout se tomu, aby občané a podnikatelé museli mít e, nějaké překážky a aby pouze v případě nejasností, kdy ty přijímací orgány nemohou eh, nalézt uspokojení v tom, že se jedná o opravdu pravý dokument, tak pak eh, by nastoupila cesta ověřování eh, toho, té pravosti listin. Ale nejprve je třeba se vyhnout věcem, jako je apostila, pak ještě můžeme hovořit o e, překladech a tak dále. Nejde o e, kategorie dokument. Tady, e, dokumentů. Tady jde o to, zdali potřebujeme apostilu či nikoliv. Jedná se třeba o prodej domů nebo jiné nemovitosti mezi dvěma občany. Jedná se třeba o změnu stavu, o manžel, uzavření manželství a tak dále. Tady nejde o nějaké změny hmotného práva ohledně vydávání těch osvědčení přesvědčení, na jakém základu, na základě jakých práv. Nejde o to, zdali orgán jiného členského státu a proto, aby mohl Eh, prostě uznat určitý dokument, by nejprve musel uznat, že, eh, nebo vědět, jak jiný členský stát určité věci upravuje. To vůbec není na pořadu dne. Tady jde prostě o zjednodušení možnosti pro občany a podniky, eh, podnikatele, aby se pohybovali po území Unie a pokaždé, když potřebují tyto lidé předložit dokument v jiném členském státu, tak aby by neměli nutnost předkládat ověřené e, překlady či apostily. Tady e, nejde absolutně o žádné změny v právu. Pan zpravodaj Bernarde. Ještě něco k tomu časovému plánu, k té otázce zda to dotáhneme či nedotáhneme. Giuseppe řekl, že tu slyší pesimistický tón. Já nejsem pesimistický pokud jde o tu věc a parlament. Já jsem pesimistický, pokud jde o tu věc a radu protože máme dlouhé zkušenosti. Pokud je o radu, tak jsme vždycky pesimisté. Nemůžeme být nic jiného a není to také nic nového. Ano, optimisticky se do toho pustíme a když paní Tajn řekne, tak se omezme pouze na to, co nám schválí rada, abychom to prosadili. Dobře, pokud budeme postupovat takto, tak eh, ano, ale to je přístup rady abychom dělali to, co rada chce, ale to mně se zase nelíbí. Takže nemá to být naše vina. Já jsem hovořil o svém dojmu a řekl jsem, že litevské předsednictví, tak jak jsem to řekl, oni to nebrzdí. To si nemyslíme. Ale je to otázka, já jsem je požádal, aby mi řekli, jak to odhadují, jak to vypadá v radě a kryje se, jejich názor se kryje s mojí zkušeností. Jde o to, že je to všechno výborné, udělat to chceme, ale pak přijde série ale. Takže, ale můžeme se dohodnout, eh, že, se, že si dohodneme časový plán. Já, já tu otázku chci nechat otevřenou. Měli bychom si nechat prostor říct ano. A pokud na to dojde, tak bychom chtěli všechno toto ve prospěch občanů prosadit, ale je to otázka toho, kdy, jak a my si myslíme, že to spíš bude delší, takže bychom se měli pokusit ukončit alespoň svoji práci, to znamená první čtení. Nesouhlasím s tím, co řekla paní Tain, že bychom se měli omezit v podstatě na status quo protože to bychom se vrátili k návrhu komise a, a návrh stínových zpravodajů. Možná, že jsem to všechno nepochytal. Všichni ti, kteří tady hovořili, byli stínoví zpravodajové z ostatních frakcí s výjimkou ALDE a e, já jsem z toho vydedukoval, že jeden podporuje druhého, takže já tady nevidím, jako že by to byl základ pro jiný postup protože jednací eh, základ pro jednání by měl být ten, že se podíváme na problémy, projdeme si je, existují návrhy mezi těmi pozměňovacími návrhy, které by to mohly urychlit. Jsou tam body, a to jsem říkal v úvodu, a to všichni potvrdili, na které se budeme muset podívat velmi pečlivě, abychom věděli, co se stane. A pokud budeme takto postupovat a proto říkám otevřeně, že bychom to možná mohli připravit v malém kruhu osob, protože je to otázka eh, jiných pojmů a různých rychlostí u některé kategorie můžeme postupovat ctižádostivěji než u jiné, ale je třeba, abychom se na těchto věcech dohodli, abychom to probrali se stínovými zpravodaji. Děkuji. Takže tento bod můžeme opustit a další bod je potom zpráva kolegy Karin, ještě vy jste... S... Ano, Karin. Chairman, I'm Pane předsedo, děkuji, že jste v tuto chvíli eh, dal eh, mi možnost se vyjádřit. Mám tři věci a už předem děkuji. Nejprve, co se týče postupu se žlutou kartou. Eh, chtěl bych upozornit výbor a kolegy, že už po druhé to je něco, co vydali národní parlamenty a jako jako poslanec zodpovědný za subsidiaritu o tom chci hovořit. 20 hlasů je eh, získáno a tím pádem by měl začít postup s žlutou kartou. Eh, podle pravidla 28 eh, našeho jednacího řádu by v tom případě parlament neměl přijímat rozhodnutí. A já se domnívám, že kolegové z Libe neočekávají, že by v brzké budoucnosti hlasovali a chtějí umožnit komisi, aby měla čas na to reagovat. A já bych prostřednictvím prostřednictvím našeho výboru rád vyzval komisi, aby se zúčastnila našeho jednání v listopadu a podala nám aktuální vysvětlení eh, ohledně svého rozhodnutí po té, co bude eh, vysláno národním parlamentům. Takže to je něco, co jsem chtěl říct k této věci a teď se, pane předsedu, ptám, zdali eh, mohu pokračovat s těmi dalšími věcmi, či ne. My máme teď eh, trochu napjatý program. Máme před sebou další bod. Ostatní body byly na odpoledne, ale my to budeme muset tak jako tak projednat, takže není problém v tom, abychom pozvali na příští schůzi komisi a nechali se informovat. Určitě nebudu chybou, kdy, chybou, když se tento výbor bude zabývat otázkami subsidiarity. A vaše další dva body jsou jaké? Jenom krátce. Pane předsedo, jedna z těch dalších věcí se týká lhůty pro, eh, lep, pro zprávu o lepším eh, legislativní činnosti. Já jsem to eh, pochopil tak, že je tady ta komise REFIT a ta by měla být informována, aby parlament měl možnost se k tomu eh, vyjádřit prostřednictvím otevření lhůt pro podání pozměňovacích eh, návrhů a já eh, bych navrhl 12 hodin 28. listopadu, což by byla jakoby nová pozměněná lhůta pro podání změn. Dobře, pokud nejsou námitky, můžeme to tak udělat. A váš poslední bod? Chairman, you have been more than... Pane předsedo, jste velice, velice laskav. A teď už opravdu poslední bod. Ten se týká eh, brožury o posouzení dopadů, která se teď dává dohromady ohledně CCS. Tam je určitá lhůta. Já jsem chtěl o tom hovořit jenom z toho důvodu, že dnes odpoledne bych měl eh, hlasovat eh, ve chvíli, kdy se tato věc bude probírat ve výboru. Eh, takže děkuji za pochopení. Ten poslední bod diskutovali včera koordinátoři. Já jsem dnes dostal návrhy koordinátorů, zašli je frakcí, aby se k tomu vyjádřila, pokud možno všechno rychle a pokud to bude pozitivní, budeme pokračovat dál. Pokud ne, tak to neuděláme. Já si myslím, že to je běžný postup v těchto věcech. Tak. Teď kolega Sajer, prosím. Poslední bod pořadu jednání dnes dopoledne. Thank you very much, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o posouzení pozměňovacích návrhů. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli. Dohromady se eh, u mne sešlo 28 pozměňovacích návrhů eh, a musím říct, že všechny šly, eh, byly vedeny snahou ještě dalšího vylepšení textu, za to jsem velice vděčen. A v zásadě je tomu tak, že většina pozměňovacích návrhů je přijatelná, i když ne nutně v té podobě, v jaké byly předloženy. E, vytvoříme určité kompromisy a dojde k určitým změnám, ale jejich duch bude e, uchován. Jediná e, Jediné pozměňovací návrhy, které bych nepodpořil, jsou ty, které se snaží ještě více oslabit myšlenku e, tohoto textu jako doporučení zpravodajům e, ohledně určitých e, hlavních směrů a kritérií při vyjednávání. Někteří říkají, že bychom zpravodajům tě, tento druh rad neměli poskytovat, že by měli mít naprosto volnou ruku v tomto směru a výbor by se k tomu měl takto postavit. Chtěl bych říct, že těm, kteří chtějí jít tímto směrem, že doporučení, která tady činíme, nejsou závaznými doporučeními. To znamená, že i e, při jejich přijetí e, je, e, je, existuje dál značná volnost nesnažíme se nikoho omezovat, prostě jenom naznačujeme určitý směr, kam si myslíme, že by se věci měly ubírat. E, také jsme vzali v úvahu různá stanoviska. Je tady několik výborů, především ty, které se hodně zabývají věcmi, které mají co dočinění s akty e, přenesené pravomoci, tak samozřejmě ty mají velký, velký zájem a e, většina z toho, co navrhují, je spíš obecného charakteru, s tím nemám problém, to můžeme do textu zapracovat, samozřejmě s ohledem na zachování integrity textu a pokud e, mají e, specifická doporučení ze svých konkrétních oblastí, ať už se jedná o životní prostředí, rybolov, zemědělství či jinou oblast, tak Eh, i v této oblasti se do našeho textu eh, v těch konkrétních kapitolách eh, ta jejich doporučení dostanou. Ještě bych chtěl říct jednu věc já bych nechtěl předložit eh, tuto zprávu s těmi dalšími, které se týkají víceletého finančního rámce, protože to je eh, trochu odlišná eh, záležitost a nebylo by to ku prospěchu. Tady už probíhají určitá jednání, takže v tuto chvíli bych to řešil tímto způsobem. Pokud se věci nějakým způsobem změní do budoucna, tak to můžeme ještě uvážit co se toho přijetí týče. E, zároveň bych chtěl říct ještě jednu věc. Obecněji, konečně, tedy ta zpráva e, či Omnibus 1.3 Eh, byl přijat komisí. To eh, je dobrá zpráva. My jsme to tak trochu očekávali, málem jsme to přivítali předčasně, ale teď už to teda je realitou. Já osobně jsem ještě dopodrobna neprostudoval eh, tuto složku, ona je to velmi složitá záležitost ale myslím, že bychom to měli projednat nějakým rychlejším způsobem, abychom to eh, stihli ještě před, eh, v tomto volebním období. A ještě úplně závěrem k této zprávě ohledně těch eh, aktů přenesené pravomoci a legislativních pravomocí. V zásadě je to dobré stanovisko a pevné stanovisko, které tady předkládá eh, parlament, ne jenom co se týče toho, jak naši spravodajové a stínoví spravodajové mají vyjednávat, ale zároveň to také jasně eh, vysílá signál dalším institucím, protože eh, ty také teď vlastně vyjednávají ohledně jasného závazku, který na sebe Evropský parlament bere. Naše snahy jsou transparentní a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dosáhnout těch eh, cílů, které jsme si stanovili. Text kompromisních pozměňovacích návrhů bude předložen ještě tento týden, tak aby se eh, všichni s ním mohli seznámit a zjistit, jak jejich myšlenky či stanoviska byly zapracovány do textu zprávy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikdo se k tomu o slovo nehlásí a přeci pan kolega Rabkaj, prosím. Velmi stručně. Spíše chci pouze potrhnout to, co právě řekl pan kolega Zajer. E, moje pozměňovací návrhy nejen, že e, neměnili nic e, na tom základním úmyslu pana Sajera, ale naopak se ho chtěli, snažili podpořit. To už jsem řekl. A díval jsem se i na pozměňovací návrhy jiných kolegů a kolegyň a nejde e, o to, abychom hledali kompromisy, protože s výjimkou toho, o čem hovořil pán e, Sayer sám, to znamená e, změnit celý ten duktus, ale ty pozměňovací návrhy jdou v podstatě stejným směrem. To znamená, že není potřeba hledat kompromis mezi jednotlivými lidmi, ale jde spíše o to najít to nejlepší řešení. To znamená, že některý text je možná lepší než jiný text, to můžeme otevřeně říci, ale jsou i věci, kdy si myslím, že bychom o tom měli alespoň diskutovat. Protože podle mě jsou tu ve hře dvě důležité věci. Já se zabývám novou literaturou a proto eh, mi jde o jednu věc. Mám na srdci jednu důležitou věc. V tuto chvíli se velmi mnoho hovoří o těchto nástrojích, o tomto, o tomto souboru nástrojů a to vede k určité netransparentnosti a k tomu, že eh, parlament, eh, byť má omezené možnosti práce, je v defenzívě. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak parlament eh, můžeme posilit právě v tomto meziinstitucionálním vztahu. Eh, to je takový podnět, není to nic pevně daného, ale můžeme se zamyslet nad tím, eh, že například předložíme návrh, že by ve výborech měli fungovat stálí zpravodajové k delegovaným aktům, tedy k aktům přenesené pravomoci. Pokud eh, se změní eh, parlament, tak nemůžeme zaručit kontinuitu. Eh, můžeme ji dokonce tak daleko, to je další můj nápad, který jsem neprezentoval, pouze to formuluji jako podnět, ale je ku příkladu možné, aby parlament měl vlastní výbor pro takovéto věci. Nechci se toho jednoznačně zastávat, ale chci na tomto příkladu ukázat, že eh, pro parlament je to velmi důležité. Je důležité, aby parlament obstál vůči komisi a vůči radě, aby tady prosadil to, co dělá. To je jedna věc. A druhá věc. Domnívám se, že bychom od komise chtěli chtít trochu víc, pokud jde o její legitimitu. Proto jsem tedy předkládal návrhy, které jdou tím směrem, že bychom měli u soudního dvora se snažit o změnu toho pojetí podstatný, nepodstatný prvek, že bychom měli požadovat i přísnější eh, pojetí této otázky. Další věc, o tom hovořil už pan Sayer. Eh, je to můj pozměňovací návrh číslo 9, kde hovořím o finančních programech. On eh, měl Eh, k tomu tu námitku, že nyní vyjednáváme o víceletém finančním rámci, ale já říkám, že to jednou skončí. V dohledné době by to mělo skončit, to znamená, že bychom to měli schválit na posledním plenárním zasedání a eh, je to tedy na programu dalšího eh, parlamentního zasedání, dalšího plenárního zasedání přes příštím týdnu. Eh, tehdy budeme hlasovat o eh, tom velkém balíku týkajícím se regionálního rozvoje. To znamená, že já chápu jeho námitku, že určité věci bychom neměli předjímat. Na druhé straně si myslím, že o tři, čtyři týdny zas až tolik nejde. Pokud eh, chceme v tomto ohledu něco prezentovat, tak můžeme pár dní ještě počkat, ale eh, nemůžeme to odkládat do nekonečna eh, protože eh, Unie tedy eh, samozřejmě může mít úplně jiné problémy než ty problémy, které řešíme ve zprávách z vlastní iniciativy, ale můžeme eh, tedy ještě pár dní počkat a vydat se potom tím směrem, kterým půjde ten dosavadní vývoj, ale není to zase nic pevně daného, je to pouze návrh. Já si myslím, že finanční otázky jsou vždycky velmi důležité a měli bychom se jim zvlášť věnovat. Děkuji. Děkuji. Eh, ještě jednou Josef Stajer, prosím. Děkuji. Děkuji kolegové za všechny ty připomínky. Nejsme vzájemně v rozporu. Hovořil jsem o konzistentnosti textu. Samozřejmě, že eh, vezmeme to nejlepší, eh, z nejlepší možné formulace, jde nám o co nejlepší možný text. Ohledně těch stálých zpráv, tady různé výbory postupují různým způsobem. Já už jsem eh, v předchozím, eh, s předchozí zprávou chtěl postupovat trochu jinak, ale z některých výborů byla velk, byl velký odpor. Já jsem to prostudoval, jestli se mi to bude líbit nebo ne, a nakonec jsem zjistil, že to dělá dělají dobře. Ve většině výborů prostě našli svůj vlastní modus vivendi a já bych je netlačil, aby e, e, šli e, prostě tím směrem, který jsme my navrhli. Možná, že jako dlouhodobý cíl by to mohlo existovat, možná, že parlament by mohl jít cestou určitých doporučení, ale tady prostě Eh, existují různé režimy, dostáváme také mimochodem expertní doporučení a názory ze strany eh, těch konkrétních expertů, ty jsou také velmi významné. Ohledně zvláštního výboru k této věci, no, eh, něco, co já teda zrovna nepodporuji, ale teď diskutujeme o příloze 7. Myslím si, že tohle je tak trošičku předčasné. E, jedno, e, třeba ano, můžeme jít nějak tímto směrem, ale zatím ne. Děkuji a myslím, že už z těch pozměňovacích návrhů, které jsem dostal, vidím, že budou dobrým příspěvkem k textu. Děkuji, takže tento bod uzavřeme a příště o něm budeme hlasovat. Takže dnešní dopolední schůze dnes to uzavřeme a začínáme odpoledne v 15.30 slyšením k realizaci a zavádění balíčku jednotného patentu. Takže ne v 15, ale v 15.30 a žádám všechny o dochvilnost. Prosím, včas. Děkuji.